Bene, buonasera a tutti. Siamo pronti per... Ano, dobrý den. Eh, dobrý večer. Přeji vám příjemné odpoledne, takže pokud jste už připraveni, můžeme začít. A sice budeme hlasovat. Ještě tady přicházejí další kolegové, takže každý má svůj rytmus, že? Říká pan předseda. Takže usaďte se, prosím. dicevamo che il dossier che verrà al voto. Takže před chvíli jsem právě řekl, že budeme nejdříve hlasovat o textu, který se týká zřízení Evropského systému ostrahy hranic. Spravodajem je pan Jan Mulder. Předtím, než zahájíme hlasování, přece jen bych vás chtěl informovat, že pozměňovací návrh 174 byl stažen. A dále v tom seznamu je také chyba. A sice úvodní ustanovení 7. Tam jsou dva pozměňovací návrhy jako stejné, ale není tomu tak. Je to pozměňovací návrh číslo 69 takže o tom nebudeme hlasovat, nejdříve budeme hlasovat o 68. a pokud neprojde, tak budeme hlasovat o 69. a pak o 67. Ale to budeme probírat, až na to přijde řada. Pane zpravodaj, chcete se vyjádřit? Není tomu tak. Takže pokud zpravodaj nechce hovořit, tak zahájíme hlasování, pokud jsme všichni připraveni. Pokud jsme všichni připraveni hlasovat, počkáme ještě na usazení paní Borsalinové. Ano, takže jste všichni připraveni? Téměř všichni? První pozměňovací návrh je 49. Zahavíme hlasování. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Promesso numero uno. Kompromis číslo jedna. Pro. Proti. Takže ověříme to elektronicky. No, to Siamo con il voto. Voto chiuso. Takže hlasování konce. Přijato. Takže tento pozměňovací návrh byl přijat. Kompromis číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Stejná většina, ale ověříme to elektronicky. L'emendamento è passato di compromesso. Přijato. A, promiňte, říká pan předseda, hlasování je ukončeno. Takže máme tady 25 pro, 22 proti. Osmdesát šest pro, proti. Zdržel se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 3 pro, proti. Volíme nebo hlasujeme, pardon, o kompromisu 3. Přijato, kompromis 3 přijat. 70. Kdo je pro? Promiňte, 90. Pro, proti? Držel se? Není to přijato, je to tedy zamítnuto. A nyní osmička. Pro, proti? Stejná většina, je to přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 96 pro, proti, stejná většina opět, tudíž přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, drželi se, přijato. 104 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 105, to je rozpočet, a rozpočet 11, zároveň pro, proti, zdržel se, přijato. 106, kdo je pro? proti, zamítnuto. 11 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 110 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 111 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 12. Rozpočet pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Sto dvanáct pro. Proti? Zamítnuto. 13. Pro. Proti? Ověříme elektronicky. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Čtrnáct. Pro. Proti. Držel se. Přijato. 113. Pro. Proti. Ověříme elektronicky. Hlasování je ukončeno. Přijato. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 116 pro. 116 pro. Proti. Zamítnuto. 117 pro, proti, držel se přijato. 118 pro, proti, držel se přijato. 119 pro, proti, držel se zamítnuto. 120 pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, držel se, přijato. 124 pro, proti, držel se, přijato. 15 pro, Proti? Ověříme. Elektronické ověřování. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. A nyní 125. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 126. Pro. Proti. Držel se. Zamítnuto. 127. Pro. Proti. Držel se. Přijato. 128 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdržel se, přijato. 130 pro, proti, držel se, přijato. 131 pro, proti, Držel se? Zamítnuto. 16 pro. Proti. Zdržel se? Přijato. 132 pro. Proti. Držel se? Zamítnuto. 17 a 18 zároveň pro. Proti. Držel se Přijato. 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 135 pro. Proti? Držel se? Přijato. Promiňte, zamítnuto, opravil se pan předseda. 134, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 140 pro, Proti? Držel se. Zamítnuto. 141 pro. Proti? Držel se. Přijato. 142 pro. Proti? Držel se. Zamítnuto 143 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvacet jedna. Pro. Proti. Držel se. Přijato. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 22 pro. Proti. Držel se. Přijato. 23 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 146 pro. Proti. Držel se. Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 148 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 149 pro. Kontro. Proti zdržel se, přijato. 150 pro, zdržel se. A věříme elektronicky. 150. Hlasování je u konce. 18 k 31, zamítnuto. 151, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kompromis 10, pro, proti, zdržel se, přijato. 154 a 155 en bloc. Kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 156 pro, proti, držel se, zamítnuto. 157 pro, proti, držel se, přijato. 11 pro, proti, Zdržel se přijato. A nyní kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní 164. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ne, promiňte, zamítnuto. 165. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 166 pro, proti, zdržel se, přijato. 167 pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. 168 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 169, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní kompromis 13 pro. Proti? zdržel se, přijato. Sto sedmdesát čtyři je staženo. Takže 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 14. Pro, proti, zdržel se. Přijato 176. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 179 pro. Proti. zdržel se. Zamítnuto. 178 Kdo je pro. Proti. Držel se zamítnuto 180 pro. Proti. Držel se zamítnuto 28. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato 181 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 182 pro proti, zdržel se, zamítnuto. 29 a 30 on blok, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 183, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 184, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 190, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 192. Kdo je pro? Proti. držel se. Zamítnuto. 191 pro, proti, držel se, přijato. Ne, promiňte, říká předseda, zamítnuto? Ne, tak si to ověříme elektronicky. A, ah, je to, bylo to přijato, tak je to přijato. 193 a 194 zároveň dohromady pro. Proti zdržel se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdržel se, přijato. 196 a to odpadá. Takže kompromis 16. Pro. Proti, zdržel se, přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 17 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 201. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 202. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 203 pro Proti? Zdržel se? Přijato. A není kompromis 18. První část. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 34 společně s 206. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 207. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 208 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 209 pro Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 210 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 211 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 212 pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 213 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 214 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 215 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 216 pro. Proti. Držel se. Zamítnuto. 217 pro, proti, zdržel se, přijato 218 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 219 pro, proti, zdržel se, přijato a nyní 220 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, přijato. 221 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 223 pro, Proti? Držel se zamítnut. Kompromis 19 pro. Proti? Držel se. Přijato. 227. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 228 pro. Proti? Držel se? Zamítnuto. 229 pro. Proti? Držel se? Zamítnuto. 230 pro. Proti? držel se? Přijato. A nyní 231 a 232 zároveň. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 235, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 237 bylo staženo, takže 236, kdo je pro, zvedněte ruce, prosím. Proti. takže ověříme elektronicky. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 238 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Přijato. 239. Pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 240. Kdo je pro? Proti?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 zdrželi se, přijato. 247 odpadá, ano, právě jsem to chtěl říct. 248, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 249 pro? Proti? Zamítnuto. 250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 253. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je pro? Tady hlasujeme o 1,40. Proti? Se? Přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 258. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 259. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, Dvěstě 260 už neplatí, 261, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 44 a 260, tedy 262 padá a 44, kde pro, proti. Zdrželi se, přijato. 263, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 264 s ústním pozměňovacím návrhem pana zpravodaje, který je tam zapsán, to je pro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 277 a 278 a blok B pro. Proti. Zdrželi se, přijato. 279. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 47 odpadá. 281, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. E, rozpočet 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní e, úvodní ustanovení. 51, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Rozpočet 4, ne, ten odpadá, dobrá. 50 rovněž. A hlasujeme o 2,50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Hlasujte prosím o poslanecí návrhu 53. Konec hlasování.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 Zamítnuto 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá, eh, druhý poslanec se návrh zpravodaj, je, zpravodaj, je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 5, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 61, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 62, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 63, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Přijato 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 68 s tím ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní 69. Kdo je pro? Prosím, hlaste se, kolegové, zvedejte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A na řadě je sedmdesátka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 71 a 72 en bloc. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato číslo 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto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 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Rozpočet 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 76. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočet 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, číslo 2 pro, proti, zdrželi se, Přijato. E, rozpočet číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A hlasujeme o celém dokumentu elektronicky, prosím. Facciamo un po' di... Deve essere un po' di contraddizione il voto si appresta ad essere concluso. Dobrá, vání. Ještě momentík. Ano. Hlasovali jste všichni. Konec hlasování. A Bene, su 51 votanti 37 51 vás hlasovalo, z nich 630 pro, 9 se zdrželo, 5 bylo proti, takže blahopřejeme zpravodajům. Diamo eh, la la... L'onorevole Wikström acest... Paní Wikström uh, eh, požádala o slovo. A potom paní Matěje. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, ráda bych vám připomněla, že v září jsme hlasovali o politickém obsahu eh, dublinského nařízení a od té doby intenzivně pracujeme na dosažení dohody i na komitologii. A upřímně řečeno, to se snáze řeklo, než udělalo. Nicméně eh, večer 14. listopadu se nám podařilo dohodnout se i na komitologii a, dohodu podpořili všechny tři instituce. Takže dnes budeme hlasovat o textu, o kterém jsme se už dohodli, včetně o komitologie, která byla dnes schválena také na Koperu před pouhými několika hodinami. Členskými státy tedy byla schválena. Po tomto hlasování proběhne, tedy pošle předseda Libe radě do dopis eh, s konstatováním, že pokud Rada eh, přijme dnešní text, tak Evropský parlament eh, doporučí přijetí bez pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Nicméně, pokud já vím, tak na radě existuje určité hnutí k zamražení Dublinu a směrnici o podmínkách přijetí, dokud nebudeme schopni hlasovat o všech dalších čtyřech prvcích společného azylového systému zároveň. A to, pane předsedo a vážení kolegové, zatím parlamentu nikdo nezdělil. Nebo doposud nikdo nezdělil a nikdo to neřekl oficiálně a k tomu, že se nechci uh, spoléhat na drby a uh, na to, že kolegové eh, by se nechali takto vláčet, tak vyzývám radu, pokud je zde zasloubena, aby Dublinské nařízení přijala co nejdříve, jakmile dostane ten dopis a neumožnila další e, průtahy. Jakýkoliv jiný postup by byl nepoctivým porušením dohody. Eh, o tomto se vyjednává už léta. Já jsem s ehm, pravodajkou už dva a půl, téměř roky. A dnes tady před sebou máme nařízení, které zajišťuje mnohem, nebo mnohem lepší podmínky pojistky pro eh, žadatele o azyl a eh, jasně stanoví povinnosti mezi členskými státy. Je důležité, aby to nařízení mohlo vstoupit v platnost bez průtahu a já vás opravdu žádám o podporu. Chci vám připomenout, že lhuta 2012 v žádném eh, případě už nebude dosažitelná, pokud do tohoto hlasování nepůjdeme. My jsme na tom pracujeme léta, týká se to těch nejzranitelnějších osob, které chodí po evropské půdě. To je asi tak všechno, co k tomu teď řeknu a pustíme se do hlasování. Veronik Mathieu, prosím. My konstatujeme, že všichni spěchají, aby hlasovali. EPP také, pane předsedo, velmi pospíchá, abychom to odhlasovali. Proto jsme požadovali, aby Eurodac byl součástí asilového balíčku, abychom hlasovali velice rychle. A důvod, proč jsme si přáli se zdržet z hlediska dnešního hlasování, je to právě protože ostatní politické skupiny s námi nesouhlasily z tohoto hlediska. Nechtěli hlasovat o Eurodaku 17. prosince. My se domníváme, že Eurodak patří do asilového balíčku, je to politická volba a podle našeho názoru legitimní. Doufáme, že trialogy pokročí před. My jsme požadovali, abychom hlasovali 17. prosince. Bylo to odmítnuto, takže jsme se rozhodli, že se zdržíme hlasování během dnešního hlasování. a Dobrá. Rád bych všem připomněl, že toto je orientační hlasování. O, o mechanismech a kritériích e, pro e, přeskum v jednočlenském státě o o e, žádosti o azyl ze strany třetího, příslušníka třetího eh, státu, takže budeme hlasovat teď. Eh, kde pro? Bude to elektronické hlasování, pardon. Elektronické hlasování, dámy a pánové. Zahajuji hlasování. Bene, le operazioni di voto. Dobrá. Můžeme tedy ukončit hlasování. Místo předsedkyně Kinga Gál nehlasovala. Takže prosím eh, sekretariat, aby to zapsal. 18 eh, pro, 5 E, proti 25 se zdrželo a 48 tedy hlasovalo dohromady. Tím jsme ukončili hlasování a teď e, můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. Děkuji vám. A e, právo na přístup právnímu zástupci v rámci trestního řízení a právo komunikovat po začení další bod na pořadu jednání. Io direi che possiamo iniziare. Dámy a pánové, já bych navrhl, abychom se opět pustili do práce. A ty z vás, které tato věc nezajímá, bych požádal, aby se pohybovali směrem ke dveřím. Bene, adesso parleremo del diritto di accesso a un difensore. Další bod na pořadu jednání je právo na přístup právnímu zástupci v rámci trestního řízení. No, jak jsem říkal, teď mm, budeme jednat o právo na přístup k právnímu zástupci v rámci trestního řízení a právo komunikovat po začení. Zprávou vodajem je Elena Oana Antonesku. Zajištění eh, postavení vyšetřovaných nebo eh, souzených eh, v trestním stílení, řízení Vážení kolegové, pokud budete takhle pořád povídat, tak prosím, učiňte tak mimo tuto místnost. Jak jsem tedy říkal, tohle eh, vždycky byl takový základ eh, politiky Evropského parlamentu i našeho výboru. Eh, v naštěstí uzavřených vyjednáváních o směrnici o právu na tlumočení a překladu v trestním eh, řízení a právo, právo na informace, náš výbor ukázal maximální eh, odhodlání eh, k tomu, aby přijímané nástroje byly na nejvyšší úrovni možné. A nyní vyjednáváme o tzv. opatření C, což je právo na právníka v trestním řízení a právo na komunikovat při e, zatčení. Vyjednávání s kyberským předsednictvím e, začalo ještě před e, létem. Do posud proběhly tři trialogy. Ten první tedy a další bude 29. listopadu a teď dám slovo zpravodajce paní Antonesku, tak aby nám mohla říci, jak daleko se vyjednávání dostalo a jakého jsme dosáhli výsledku. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla připomenout kolegům návrh směrnice Evropského parlamentu a rady, která má za cíl stanovit pravidla pro osoby které jsou obviněné v trestním řízení, mají právo na komunikaci, na advokáta, dále na komunikaci s třetí osobou, ať už je to někdo z rodiny nebo někdo jiný. Tento návrh představuje další krok po usnesení z roku 2009, které se týkalo procesních práv obviněných osob. Jedná se o stokholmský program, který byl schválen v prosinci 2010 radou. Osmého června rada vyjádřila obecné stanovisko k tomuto dokumentu. Tento dokument byl prezentován komisí, probíhala velice dlouhá jednání, vzhledem k tomu, že je to velice choulostivé téma. Tato směrnice sleduje cíl harmonizace v členských státech, a to v oblasti, kde existují výrazné rozdíly na úrovni vnitrostátní legislativy. Není zde tedy jednotný pohled také na interpretaci evropské judikatury. Orientační hlasování v červenci na Libe bylo pozitivní. Jednání byla zahájena v září. My jsme zorganizovali tři trialogy. Došlo také k setkání s fiktivními, tedy stínovými zpravodaji a také odborná jednání probíhala. V rámci těch eh, tří trialogů jsme prodiskutovali sedm prvních eh, článků této směrnici. Hovořili jsme o působnosti, o cíli, o právu na advokáta, o obsahu tohoto práva, o právo komunikovat po začení, právo komunikovat s konzulárními úřady a také jsme probírali důvěrné údaje. Diskutovali jsme také o výjimkách. Tyto diskuze budou pokračovat v budoucnosti. A Nepodařilo se nám jednoznačně vyřešit některé aspekty související s některými články. Vyjednávání bude tedy pokračovat za irského předsednictví. A diskuse, které se týkají těchto prvních článků, budou analyzovány a přebírány do těchto diskusí. Jsou tady další články, které se týkají osob, které jsou obviněné a podezřelé. Je tady právo na advokáta také jsou zde aspekty, které se týkají evropského zatykače. Jsou zde také články, které se vztahují na právo na odvolání a ochranu. A dále problematika převádění těchto návrhů do vnitrostátního práva. Chtěla bych poděkovat kyperskému předsednictví za veškeré snahy, které vyvinulo během těchto měsíců vyjednávání. Během tohoto období došlo k mnoha odborným setkáním k pracovním setkáním s jednotlivými členskými státy. A samozřejmě pokrok je patrný v tomto ohledu. Text z velké části je velmi odlišný od textu, který byl navržen a také odhlasován parlamentem. Některé myšlenky komise byly podpořeny. Chtěla bych poděkovat Evropské komisi za její podporu a spolupráci. A samozřejmě bych chtěla poděkovat mým kolegům za vynikající spolupráci a za veškeré snahy, které vyvinuli v této oblasti. Došlo k mnoha jednáním, k mnoha setkáním a myslím, že v budoucnosti se nám podaří pokračovat v této vynikající spolupráci. Během těchto tří měsíců jsme zaznamenali pokrok. Ale potřebujeme ještě diskutovat, abychom dospěli k patřičnému kompromisu. Já osobně se domnívám, že tato problematika je nesmírně důležitá a chtěla bych ujistit své kolegy, že udělám vše, co je možné, aby tento klíčový nástroj, který se týká procesních práv, mohl být přijat. Tato problematika je citlivá, je tady obrovský záběr informací, rytmus práce je velmi intenzivní, ale doufám, že společně s kolegy se nám podaří dospět k nejlepšímu možnému výsledku. Děkuji. O ano. Po této vynikající prezentaci dám slovo zástupci komise. Knudsen, el señor Oliver Tell. Paní Knudsen, nebo pan Oliver Tell. Případně eh, koho jiného tady máme? Kdokoliv eh, prohovoří za komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já nemohu než zdůraznit, jak důležité je pro komisi dosáhnout kompromisu. Je to destivá, ale velice vyvážená směrnice o přístupu eh, k právnímu zástupci a to se musí i eh, předat eh, veřejnosti Mm, pokročili jsme daleko v trialogu a musím poděkovat paní Antonesku. Ona opravdu se o to velice zasadila. Dosáhli jsme eh, skvělých vztahů se všemi zainteresovanými stranami a doufáme, že nepoleví tempo a že budeme pokračovat konstruktivně v diskusích o této důležité složce a že všechny strany se jí i nadále budou věnovat a E, rovněž budou usilovat o text, který bude kvalitní a e, velice tedy dosáhne e, těch nejvyšších standardů a že se to podaří ještě za irského předsednictví. Parlament se může spolehnout i nadále na to, že komise rozhodně nepoleví, bude i nadále úzce spolupracovat se spravodajkou i se stínovými spravodaji, aby k takovéto dohodě dospěla. Děkuji vám. Non so se adesso c'è la presenza cipriota. Nevím, zda tady máme ještě představitele kyperského předsednictví. Zdá se, že tomu tak není. Eh, prosím, máme tady tedy eh, řečníky, kteří se nám přihlásili jako první pan Kirkhope. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád eh, poblahopřál paní Antonesku za skvělou práci, kterou odvedla. A já hovořím nikoli pouze jako europoslanec, ale rovněž jako právník. Já jsem o přesně tomto právním nástroji debatoval s Združením advokátů v Londýně před několika dny a chci potrhnout význam význam tohoto kroku. Samozřejmě, že to, že se lidé pohybují po celé Evropě a e, překračují hranice každý den, je významným faktorem. A samozřejmě, že můžeme používat statistické argumenty, proč by měl být vždy k dispozici právník. Například Britové, kteří cestují do Španělska e, každý rok 13 milionů a téměř dva, dvěma tisícům se stalo, že byli zatčeni z podezření spáchání trestné činnosti. Samozřejmě, že na to nejsou nijak hrdí, ale důležité, velice důležité je, aby právní systémy, v nichž samozřejmě existují různé rozdíly, eh, vždy zajistí správné právní zastoupení, řádné zastoupení a to jedincem, kteří se vyzná v této zemi a v právním systému dané země, protože samozřejmě ne všechny ne všichni z těchto dvou tisíc jsou sledáni vinnými, ale eh, mohou se neorientovat a mohou na to doplatit. Chci potrhnout, že je to opravdu ošemetná věc, protože nemáme společný právní systém. v každém platí trochu jiná pravidla a o to závažnější a důležitější je, že máme právo na přístup k právnímu zástupci. A rovněž bude respektována i důvěrná povaha předávání informací, čili nejde pouze o to, abychom měli právníka, ale pokud je někdo podezřelý, aby mohl uh, hovořit se svým právním zástupcem a vše tedy bylo um, důvěrné. My jsme bojovali i o to, aby byl uh, přístup po telefonu, pokud se nemůže právník dostavit o osobně a rozhodně by to aspoň bylo něco. A nyní otázka nákladu. To zmiňovali mnozí kolegové a stala se z toho zvláštní záležitost, kterou zde nebereme e, v potaz. A přesto tady bude 32 až 54 milionů e, liber tedy Eh, aby se to eh, uskutečnilo. Ono samozřejmě to není žádná drobnost, ale na druhé straně v tom kontextu toho, jak je to významné, jakou podporu to nabízí občanům, to znovu eh, to na druhé straně není až tak velká částka. Co bych ještě rád podotkl. Všichni, a myslím právem, máme určité obavy, abychom neponechali naše občany na holičkách v situacích, kdy se nemohou postarat o svá práva. Ono je to opravdu zcela základní eh, právo eh, být eh, reprezentován před soudem, u soudu na policii. Opravdu to, jak se toho zhostila paní zpravodajka v, té, v tom návrhu, je eh, skvělá záležitost, rovněž jaký eh, pomáhá komise. Takže, pane předsedo, pouze slova chválí z mé strany. Děkuji. Děkuji panu Kirchhoffovi a nyní je na řadě pan Albrecht. Prosím. Thank you, chair. Uh, Děkuji, já bych v první řadě se připojil ke eh, slovům pana Kirkhopa eh, k tomu, jak eh, zpravodajka pojednala toto téma. Je to opravdu něco, na co se můžeme spolehnout. Máme tady zpravodajku, která pracuje velice tvrdě, která se snaží dosahovat dobrých výsledků a já chci ze své strany rovněž poděkovat za výbornou spolupráci se stínovými zpravodaji. Jsme na nejlepší cestě a mně se velice zamlouvá způsob, jakým postupujeme kopředu. Ale navážu na to, co už řekl můj předřečník. Zároveň bych rád řekl, že se dá ušetřit mnoho finančních prostředků tím, že nevytvoříme nějaký složitý právní rámec, který bude obtížný pro občana, aby se v něm orientoval. Ono by to eh, právo na právního zástupce mělo být jednoduše pochopitelné. Prostě musíme mít možnost mít advokáta v jak, za jakýchkoliv okolností. Jsme podezřelí, jsme obvinění, byli jsme zatčeni, tam by neměly být vlastně vý, výjimky, ty derogace by vlastně neměly být přístupné a to by nás mělo vést při našem uvažování. Neměli bychom se snažit řešit tu otázku těch různých výkladů, to už je pak věc eh, pro soud, který se tím bude individuálně zabývat. Myslím, že v této legislativě není místo na zvažování těchto derogací, takže obracím se na radu a zejména členské státy by neměly se snažit v této směrnici vidět nějaký odraz svých právních předpisů a svého právního rámce Měli bych vycházet přece jen všichni z toho, že musíme dosáhnout nějakého univerzálního systému, který se snaží dosáhnout v podstatě jediné záležitosti, totiž implementace práva na spravedlivý proces, který je zakotven v ústavě článku 6 eh, charty lidských práv, základních lidských práv a je zakotven rovněž v komunitárním právu. Každý členský stát rovněž má eh, takový ekvivalent. Takže jde o to, že to by mělo inspirovat Evropský parlament a já se obracím na členské státy, aby zejména na poli například zachování důvěrné povahy eh, hovorů nebo konzultací právníka s podezřelou osobou, že by to mělo být zachováno jako základ a nemělo by být žádné výjimky například u menších trestných činů. Um, protože jinak se někdo bude tázat, co znamená malý trestný čin, nevýznamný trestný čin. Um, můžeme například se najednou ocitnout v nějakém velice složitém právním procesu a nebudeme mít právního zástupce. Takže to by šlo proti duchu um, této směrnice. A samozřejmě jde i o to, aby ten právník tam nebyl pouze formálně na papíře nebo někde na konci telefonu, ale že by to byla osoba, která bude opravdu v našem, naším jménem aktivní že nebude pouze přihlížet, že by měl mít právo se zasazovat a, e, za svého klienta. A být aktivní v rámci toho právního rámce, který tam bude. Derogace, to by měla být opravdu výjimka, eh, že nastanou tak nečekané okolnosti, kde přístup k právníkovi nemůže být zajištěn a eh, k tomu dojde velice vzácně. A na tom bychom jako parlament měli trvat, když budeme vyjednávat s radou, my to jsme schopni zdůvodnit, jednáme o minimálních standardech, opravdu minimálním úrovni a členské státy mohou zacházet dále. Takže pokud se obracíme na členské státy, aby toto provedli do své legislativy, tak eh, když hovoříme o eh, Evropském soudu eh, o lidských právech, který rovněž to bude pak posuzovat, tak si myslím, že by to mělo být minimum, který každý členský stát dokáže dodržet. Vielen Dank. Přístup k právní pomoci je samozřejmě důležitou složkou, o které hovořili už eh, dva předřečníci a podezřelí i obvinění eh, eh, by měli mít tedy zaručený spravedlivý proces a pro nás je zejména důležité hm, v souvislosti s ústavně právní situací, aby v právní zástupce byl do řízení zapojen co nejdříve proto eh, ten návrh, eh, který se týkal eh, zpravodajky, byl také velmi dobrý a já jsem velice rád, že naše kolegyně Oana na tomto pracovala už dlouho a podrobně se tím zabývala a pokusila se tento postoj také prosadil. A já bych se ovšem zeptal, Jestli eh, eh, jsou tady nějaké otázky, jako tedy ty podmínky vazby a v důvěrnost, eh, jestli se tam, je tam nějaký posun při vyjednávání, nebo jestli se to zatím nedostalo tak daleko. Děkuji. Děkuji, Veronik Matěje. Děkuji, pane předsedo. Ne, že bych chtěla přát naší zpravodajce, která pracovala velmi profesionálně a velmi účinně. A podařila se jí tudíž tato práce, kterou nám dnes prezentovala. Chci jí poděkovat. Byla bych ráda, kdyby došlo k určitému upřesnění těch výjimek, o kterých se zmínila. Já tady mám určité znepokojení. Také jsem jí to již sdělila a sdělila jsem to také Evropské komisi. Týká se to zvláště výjimek u osob, které byly obviněny z terorismu. Chtěla bych vědět, jak ta situace v tomto ohledu vypadá. Pan Albrecht hovořil o výjimkách, které se týká, týkají malých e, deliktů. Tady s ním naprosto souhlasím, ale v případě závažných prokázaných trestních činů terorismu by měly existovat výjimky z hlediska rychlosti vyšetřování neměla by se poškodit eh, kvalita policejní práce v případech terorismu a násilného zabíjení. Byla bych ráda, kdyby zpravodajka a i komise nám mohla říci, jak vypadá situace eh, z tohoto hlediska. Bylo by dobré, kdyby komise a zpravodajka nám také sdělili harmonogram, tak abychom měli určitou představu a určitý předstih z hlediska přípravy. A také by bylo, možné, také by bylo vhodné, aby komise hovořila o takzvané soudní pomoci. Víte, že jsme o této soudní pomoci již hovořili velmi často. Vím, že paní Redingová si přála vytvořit eh, simultánní přístup jak k právnímu zástupci, tak k takzvané soudní pomoci. To jsem se pouze doslechla, takže bych ráda věděla, jak tomu ve skutečnosti je. Pan Romero López. Paní, pardon. Děkuji, pane předsedo. Co se týče tohoto návrhu směrnice, řekla bych, že eh, právo na advokáta je stanoveno tehdy, kdy podezřelá nebo obviněná osoba může zaplatit výlohy které jsou s tím spojeny. E, víte, že komise, e, když se o tom diskutovalo, stáhla tento návrh. A jak to vypadá z hlediska bezplatné soudní pomoci? E, víme, že komise navrhovala, aby toto právo na tuto pomoc bylo velmi omezené. Proto bych byla ráda, kdyby co nejrychleji komise představila tento návrh bezplatné soudní pomoci, která je stejně důležitá jako právo na advokáta. Je nutné, aby tyto obviněné nebo podezřelé osoby mohly uplatnit toto právo bez ohledu na svou ekonomickou situaci. Je mnoho zemí, kde tato pomoc je velice omezená a proto tento bod je velice důležitý eh, s ohledem na tuto směrnici. Jsou to vlastně dvě osy, které spolu souvisejí. Dále, co se týče eh, procesních záruk, Tady je právo na advokáta a dále právo tedy na komunikaci během nebo po zatčení. Tyto dva body byly na začátku odděleny. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za to, že se podařilo pokročit eh, v tomto ohledu z hlediska těchto aspektů které byly méně problematické. Například počínaje, jakým okamžikem vzniká toto právo pro tuto osobu. Ale zůstává tam celá řada obtížných otázek, které se musí ještě dořešit. V moji zemi je velká tradice boje proti terorismu a víme, že může docházet k zneužívání tohoto boje proti terorismu a i to musíme zohlednit. Takže je tady otázka, jak oddělit tyto záležitosti, jak zajistit přítomnost eh, právního zástupce. A dále je nutné hovořit také o manevrovacím prostoru z hlediska využití těchto práv na obhajobu. A dále je nutné řešit také otázku eh, možností komunikovat a období, během kterého se dá komunikovat. Zvláště eh, ve chvíli, kdy advokát nebyl vybrán danou osobou. Pak je tady také problematika těch méně závažných trestných činů. A ještě další otázky se jistě objevují v diskuzích. Bohužel není možné zde příliš eh, uspěchat tuto záležitost. Lepší je mít kvalitní směrnici a dospět skutečně ke koncensuálnímu vnímání. Je to opravdu velice závažná záležitost, tyto procesní záruky a jak řekla zpravodajka, musíme pokrako, eh, pokročit krok za krokem. Paní Sipel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda vyjádřila ke dvěma záležitostech. První, Stále znovu jsem otřesena, když se mi donese, v jakých oblastech, aniž bychom hnuli brvou, utrácíme miliony, ale tam, kde jde o základní práva, o práva našich občanů, spoluobčanů, tam najednou se z těch výdajů, z těch částech dělá velká věda a najednou je snad nemáme, nemáme na to. To mně připadá absolutní nepochopení a zcela nepřiměřené tomu tématu. A ještě druhá věc, ta se týká těch výjimek. Totiž tady hovoříme o fundamentálních právech. Hovoříme o osobách s presumpcí neviny, jimž se teprve vina musí dokázat a rovněž musíme poukázat na to, že ne každý, který e, půjde před soud, bude sledán viny. Takže tady mně to připadá absolutně nezodpovědné. Um, nejde vůbec ani o drobné trestné činy, ani o závažné delikty, ale i u terorismu. Přece i ze zkušeností všichni víme, že ne všichni podezřelí z terorismu jsou v skutku shledáni vinnými. Dokonce se nakonec někdy ukáže, že jsou prokazatelně nevinní. A právě u takto velice závažných kauz, kdybychom měli někomu nedávat právo na právního zástupce, tak to je rozhodně nezodpovědná věc a nemůžeme to nijak obhájit, že by někdo neměl advokáta za těchto okolností. Ehm, děkuji. Ještě bych eh, sám na závěr rád předal slovo eh, paní zpravodajce Antonesku, protože vlastně na ní hodně kolegu odkazovala. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji kolegům za jejich spolupráci a také za to, co zde vyjádřili. Já jsem si uvědomila, do jaké míry tato problematika je důležitá pro náš výbor a do jaké míry stanoviska kolegů jsou re, relevantní a neústupná z hlediska některých aspektů této směrnice. Pro nás je to eh, také znamení toho, že práce nad touto problematikou bude složitá. Co se týče problematiky důvěrnosti, z hlediska parlamentu eh, tento aspekt byl vždy klíčovým. My jsme vždy obhajovali myšlenku, že potřebujeme zajistit důvěrnost. A v konečném stanovisku parlamentu na základě orientačního hlasování bylo řečeno, že diskuse mezi advokátem a danou osobou musí být důvěrné. Ale v současnosti během vyjednávání jsme ještě tento bod nevyřešili, ještě o něm diskutujeme. A teď k výjimkám. Ve stanovisku rady jsme konstatovali, že rada dává přednost individuálnímu přístupu, případ od případu. Tak, jak to bylo uvedeno v původním návrhu komise. Je to proto, že komise se domnívá, že za určitých okolností tyto výjimky by se měly přizpůsobit té konkrétní situaci. Co se týče právy, práva na advokáta, tak zde výjimky jsou spíše omezené. Co se týče práva na komunikaci, tak zde se objevuje poněkud širší manévrovací postoj. Ale zde hovořím o textu rady a ne o stanovisku parlamentu. V každém případě diskuze ohledně výjimek musí ještě pokračovat a samozřejmě, že konečné výsledky vám sdělíme. Pokud mi to dovolíte, ráda bych se teď zmínila o takzvané soudní pomoci. Je nezbytné, podle našeho názoru, aby kolegové z Evropské komise nám řekli, v jakém stádiu se nachází nyní diskuse, která se týká žádosti, jež byla vyjádřena ze strany parlamentu. Tato směrnice totiž nemůže být oddělena od problematiky bezplatné pomoci, bezplatné soudní pomoci. Na závěr bych chtěla prohlásit, že se jedná o složitou problematiku. Diskuse jsou v plném běhu a doufáme, že konečný výsledek bude pozitivní. A chtěla bych povzbudit moje kolegy, aby se účastnili se stejnou intenzitou jako do posud. Děkuji. Děkuji. Takže pro mě je zcela zřejmé, že tady musí existovat rovnováha z hlediska procesních práv obviněné a podezřelé osoby. Samozřejmě, že musíme zohledňovat závažnost trestních eh, činů, jako je praní špinavých peněz, eh, trestné činy mafie a tak dále. Ale musíme se vždy opírat o konkrétní situaci. Já myslím, že nyní můžeme uzavřít toto jednání. Naše příští jednání se bude konat 10. Eh, prosince v 19 hodin ve Štrasburku a pak 17. a 18. v Bruselu. Děkuji tlumočníkům a přeji všem hezký večer.